Příslušný výbor vydal opravu k textu, který byl přijat Evropským parlamentem. Podle článku 216 článek 4 jednacího řádu je považován za akceptovaný, pokud do 24 hodin požádá jedna frakce nebo alespoň 40 poslanců, aby se o něm hlasovalo. Text najdete na stránce Sounds on Direct a zápis bude zveřejněn v průběhu této schůze. Podle článku 74 jednacího řádu tuto středu budu předsedou rady podepisovat 10 aktů, které eh, proběhly v